So. Milí kolegové, milé kolegyně, dámy a pánové, pokračujeme naší schůzi a máme na pořadu dne eh, seminář tematické sekce na téma vývoje kolektivního vyjednávání v členských státech, které jsou nebo byly předmětem trojky. Já hned na úvod děkuji semina- eh, tematické sekci A která požádala o tento workshop, o tento seminář. Vítám také experty, expertky, které máme dnes na programu. Je to tedy v první části Ricardo Rodriguez Contreras eh, a potom eh, Aura Tritz eh, z Univerzity v Dublinu a Paz Campos Lima z Portugalska. Eh, doufám, že jsem tady všechna jména, včetně eh, univerzit, eh, vyslovil správně. Děkuji vám a jsem rád, že jste dnes přišli na naše dnešní slyšení. Máme 45 minut do polední přestávky a pokračovat budeme odpoledne v 15 hodin 30 minut. Nejprve mi dovolte, abych krátce něco řekl o tom pozadí, proč se tedy výbor EMPL začal této otázce věnovat. V březnu 2014 přijal Evropský parlament usnesení, který, které se zabývá aspekty zaměstnanosti ve vztahu k politice trojky. Zcela aktuálně jsme výboru EMPL řešili monitorovací skupinu pro Řecko mm, a kromě toho je tu ještě Další záležitost, e, Evropská komise se chce věnovat e, obnově sociálního dialogu, chce tedy e, sociolog, sociální dialog zase oživit a podnítit. Na, v tomto kontextu se tedy koná naše dneš, náš dnešní seminář a já bez dalších úvodů předám slovo Ricardovi Rodriguezovi Contreras, aby tedy eh, přednesl eh, svůj projev během deseti minut, pokud to bude možné. happens with the microphone? Yes, now ah, it's working. Okay. Thank you. Thank you, Chair, again. Děkuji, pane předsedo. Já se budu věnovat eh, studii Eurofondu, která se věnuje eh, vývoji kolektivního vyjednávání v zemích eh, s programem Trojky. Víme, že v Evropě došlo eh, k za posledních 15 eh, nebo ještě více let od, roku, od konce roku 1990 k vývoji. Pokud jde o kolektivní vyjednávání, došlo eh, k důležitým změnám a nazrál čas, abychom tedy provedli jakousi analýzu, což je tedy hlavní smysl té studie. Základní myšlenkou bylo to, abychom zmapovali změny eh, ve stazích a v praxi kolektivního vyjednávání od konce 90. let minulého století. Je pravda, že během minulých let byla provedena celá řada studií v důsledku krize, a je také pravda, že některé trendy jsou trendy dlouhodobé a že se započaly již před krizí, která začala v roce 2008. To znamená, že ta studie, která již byla zveřejněna a kterou si můžete stáhnout eh, z webové stránky Eurofondu, eh, ta studie se tedy eh, snaží zabývat dlouhodobými trendy. Snaží se zaměřit na Eh, klíčové aspekty kolektivního vyjednávání nechám stranou mzdové otázky a otázku pracovní dobu. Do, mm, jsou tu tedy další studie Eurofondu, které se zabývají těmito konkrétními otázkami. Je tedy potřeba si položit otázku, kdo je aktérem v kolektivním vyjednávání, jaké eh, postupy jsou při kolektivním vyjednávání dodržovány a jaké jsou jeho možné výsledky, jaké to má dopady. Ta studie, o kterém hovořím, má klasickou strukturu, to znamená, na začátku si musíme vyjasnit, kdo je aktérem, musíme tedy zhrnout celou řadu informací, informačních zdrojů, které Eurofond za posledních 15 let vytvořil. Prosím o další folii. Ještě o jednu folii. My jsme jako Eurofond vytvořili celou řadu publikací. V podstatě každý rok se snažíme analyzovat vývoj eh, velmi detailním způsobem. To znamená, že jsme provedli jakousi inventuru všech těchto informačních zdrojů. Další folie. Další folie, prosím. V této souvislosti jsme tedy využívali stávajících výzkumných eh, projektů Snažili jsme se eh, tedy eh, obrátit i na naše eh, styčné body ve členských státech. Prosím o další folii. Začnu s těmi aktéry. Nejprve jsme se snažili zabývat tím, jaký byl, jaký byl vývoj těch hlavních aktérů, to znamená zaměstnavatelských organizací, zaměstnanských organizací během posledních 15 let, dospěli jsme k tomu, že eh, je velmi obtížné poskytnout úplné informace, protože ne všechna data byla k dispozici, ale celkem za to můžeme konstatovat, že poklesla organizovanost v odborech v Evropě. To tedy vyplývá ze všech těch údajů. Je to trend, který se započal již na konci 90. let. Vpravo vidíte vývoj členství v odborech, organizovanosti v odborech od konce 90. let a vidíte, že tady došlo k poklesu. Byť je pravda, že v některých zemích eh, je ten trend poměrně stabilní, ale e, vývoj v jednotlivých zemích je tedy velmi rozličný. Někde je to těžko odhadnout, protože e, v těch malých a středních podnicích je jen těžko e, možné se sbírat všechny údaje vlevo. Vidíte situaci v podnicích s více než deseti zaměstnanci. To jsou ty podniky, které mají tedy podle eh, výzkumu Eurofundu, co se jako kolektivní vyjednávání. Další folie. Stručně řečeno, můžeme popsat tyto trendy, pokud jde o míru organizovanosti v odborech. Je tu velký rozdíl mezi zaměstnavatelskými organizacemi a odbory. Například e, nedošlo po, té, po tu dlouhou dobu k nárůstu počtu členů odboru. Kromě toho je tu rozdíl mezi východem a západem. Jsou tu země, kde je dlouhá tradice sociálního dialogu a kde tedy tento rámec poměrně dobře funguje a na druhou stranu jsou to země ve střední a východní Evropě, kde také došlo k silnému poklosu organizovanosti v odborech. To jsou tedy ty země střední a východní Evropy, kde byl ten pokles největší. Ale my jsme se tedy snažili to zasadit do celkového kontextu vývoje e, kolektivního vyjednávání a e, sociálního dialogu, protože právě kolektivní vyjednávání má v mnoha zemích e, dopad na sociální dialog, na tripartitu a mm, všechny s tím spjaté mechanismy. na tomto pozadí, na pozadí tohoto e, vývoje je kolektivní vyjednávání velmi důležité i v té krizi, která postihla mnoho zemí Evropské unie, je sociální dialog velmi důležitý, protože to je účinný nástroj pro e, provádění změn na trhu práce. Další folie. Tady vidíte druhou část těch hlavních trendů, které se týkají postupu při kolektivním vyjednávání. Ve zprávě najdete celou řadu dalších informací. Já jsem se snažil tam formulovat určité komentáře týkající se těch nejdůležitějších věcí. Doufám, že eh, kolegové tedy budou velmi detailně hovořit o různých výjimkách jeden z nejdůležitějších mechanismů toho kolektivního vyjednávání v Evropě spočívá v tom, že že jsou tedy určité aspekty přeneseny z jedné kolektivní smlouvy do druhé. Stručně řečeno, můžeme říci, že tady došlo k silné akceleraci odchylek od kolektivního vyjednávání, pokud to srovnáme se situací na konci 90. let. A to především od roku 2008. V mnoha zemích, především v těch zemích, které dneska analyzujeme, Irsko, Řecko, Portugalsko, Rumunsko, v mnoha těchto zemích došlo k regulatorním změnám, které umožnili se odchylovat od těch zásad kolektivního vyjednávání, byť tedy ty možnosti byly spíše, někdy spíše dočasné. To je tedy věc, která je velmi důležitá. Všechny ty mechanismy rozšíření se tedy objevovaly v mnoha členských státech ale je pravda, že nejvíce postihly určité konkrétní země, ne pouze ty čtyři, které jsem již jmenoval, ale i jiné, například Španělsko. I tady došlo k regulačním změnám, které umožní odchýlit se od těch eh, kolektivních dohod v určitém odvětví. Prosím o další folii. ty odchylky jsou spjaty s tendencemi, které jsou mnohem staršího data, mnohem eh, delší a sice je to decentralizace. Decentralizace začala již před krizí, zaznamenali jsme různý vývoj v jednotlivých eh, zemích. Eh, není to nic nového, Zaznamenávali jsme ty trendy již dlouho, ale můžeme konstatovat, že od roku 2008 došlo ke zrychlení těch decentralizačních trendů. A to především v jižních zemích. Prosím o další folii. Ten, ten proces decentralizace a všechny ty výjimky od kolektivních dohod eh, musí eh, být vzaty v eh, kontextu těch takzvaných koordinačních otázek. Musíme si uvědomit, že jsou tu různé úrovně kolektivního vyjednávání. Jsou tu například od, eh, dohody pro jednotlivé odvětví nebo pro jednotlivý podnik a je tedy potřeba, aby tu probíhala koordinace vždycky mezi jednotlivými jednotkami na stejné úrovni. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že v souladu s naší studií ta koordinace od roku 2008 byla slabší, a to především v těch zemích, které byly předmětem programu Trojky, ať už je to Irsko, Rumunsko, do, z části to platí i pro Portugalsko. Je to velmi důležité, protože ta decentralizace je zkrátka skutečnost, jednoznačný trend, tendence, který se za, která se započala již před krizí a která pokračuje, ale je možno ji nějak utvářet, koncipovat i různě. V některých zemích, jako například v Německu nebo v dalších zemích, kde jsou velmi etablované kolektivní, systémy kolektivního vyjednávání a kolektivních dohod. Ta decentra, decentralizace probíhala koordinovaným způsobem. To znamená, že ten sociální dialog umožnil se shodnout na určitých pravidlech a za, e, konečný výsledek e, nebyl tím nějak oslaben. Kolektivní jeho konečný výsledek kolektivního vyjednávání. A konečně poslední folie. My v té studii popisujeme celkové trendy. Autoři studie mají za to, že výsledek všech těch trendů je možno Eh, schrnout do jednoho indikátoru a to je vlastně ta eh, přítomnost kolektivního vyjednávání, míra přítomnosti kolektivního vyjednávání. Vidíte to v této tabulce. Na konci 90. let to kolektivní vyjednávání bylo v průměru eh, v, 68%. To byl tady evropský průměr který trochu pokres, poklesl v roce 2007, to bylo před začátkem krize, tehdy to bylo 66%, ale od roku 2008, to znamená v těch minulých letech, ta, ten průměr začal klesat ještě více. Velmi prudce. To znamená, že v roce 2012 to bylo 61%, to znamená, že je to o 7 méně než v roce 98, než na konci 90. let. Nicméně v této souvislosti musíme vzít potaz i různé, různá hlediska, různé aspekty. Důležité je to, že země, které mají méně než 40% pokrytí tím kolektivním vyjednáváním, že těch zemí je nyní dvojnásobek. Ty země, které e, mají poměrně široké zastoupení kolektivního vyjednávání, jsou poměrně stabilní. Na levé straně této tabulky vidíte země, kde je to kolektivní vyjednávání méně e, zastoupeno. Ty, to jsou taky poměrně stabilní země. Změnilo se to uprostřed, to znamená, to jsou ty země, kde je to zastoupení kolektivního vyjednávání mezi 20 a 60 Tady dochází k určité erozi, erozi té e, střední skupiny zemí. A to je velmi důležité, protože to znamená, že v posledku třetina všech zemí Evropské unie se vyznačuje tím, že většina zaměstnanců není předmětem kolektivního vyjednávání. Můžeme říci, že že tady 80 nebo 70 eh, těch eh, zaměstnanců není pokryto kolektivním vyjednáváním. Tady vidíte tedy jiné znázornění e, stejné skutečnosti, stejného kritéria. Jsou to oblasti, kde e, došlo k tedy k dramatickým změnám, kde nyní je tady přítomnost kolektivního vyjednávání pouze třeba 35%, to se týká mimo jiné i Portugalska. Já si myslím, že to je tedy velmi e, důležitá informace. Na této folii velmi dobře vidíte různé tendence a změny, ke kterým dochází eh, ve kolektivním vyjednávání. Já vám děkuji za pozornost. Je to všechno, co jsem vám chtěl říct a velmi se těším na vaše dotazy. Děkuji vám mnohokrát. A nyní má slovo Mariana Paskampolíma k otázce vlivu Portugalsku. 14 minut, prosím. Eh, Dobré pozdní dopoledne. Nazvali jsme prezentaci Vliv trojky a eroze kolektivního vyjednávání v Portugalsku, mění si se pravidla a výsledky. Východiskem je to, že nebudeme mít čas vše probrat, ale důležité je, že politiky, které byly implementovány v Portugalsku od roku 2011, a zejména to platí pro rok 2012, 13 a 14 a z části také 15, tak tyto politiky byly výsledkem eh, provedení memoranda o porozumění s trojkou. Podle mne se eh, to ukázalo určitou úroveň eh, intervencionalismu ze strany EU i Mezinárodního měnového fondu a to v oblastech, které původně nespadaly do pravomoci ani Mezinárodního měnového fondu, ani EU. Eh, e Mám na mysli zásahy do kolektivního vyjednávání, zásahy do stanovování platů a mest. A v tomto smyslu můžeme hovořit také o mimořádných situacích. Memorandum porozumění, které bylo podepsáno eh, s vládou, která byla tedy prozetivní, socialistická, tak eh, toto memorandum eh, implementovala středově pravicová koalice. Do určité míry se této koalici podařilo nejenom toto memorandum trojky implementovat, ale v některých otázkách zajít dokonce ještě dále, než požadovala trojka. Ráda bych vám řekla některé hlavní body, které se týkají implementace memoranda. Také bych se chtěla podívat na dopady a zamyslet se nad nimi. V memorandu porozumění byla jasná jedna věc, a sice zmražení mest a kariér ve veřejném sektoru. To okamžitě vedlo k zablokování jednání a jakékoliv možnosti kolektivního vyjednávání v, v těchto otázkách ve veřejném sektoru a to na eh, dobu 2012 až 15. Zároveň se, objevila, se objevil požadavek zmrazit eh, povinný minimální plat a to nejenom z hlediska toho, že jde o příjem důležité části pracovní populace, ale mělo to samozřejmě dopad také na kolektivní vyjednávání, protože v mnoha odvětvích nižší úroveň eh, mest se dostává na tu eh, úroveň úplně minimální mzdy a pokud ji zmrazíte, tak vlastně zablokujete vyjednávání těch nižších eh, úrovních mest. Pokud jde o změny právního rámce pro kolektivní vyjednávání, bych ráda řekla, jaké byly hlavní změny. Hlavním cílem byla decentralizace. Decentralizace eh, z hlediska memoranda souvisela s konkurenceschopností mest a flexibilitou. Nicméně o jaký typ decentralizace šlo? Měli bychom se kvůli tomu vrátit do roku 2008, protože už v tomto roce a také to platí pro 2009, bylo definováno, že neodborová um, zastupitelská struktura na pracovišti může uzavírat kolektivní dohody, pokud mají mandát odboru. To byla novinka. Protože předtím, a to je věc, která se stále děje, je, že odbory, které mohou vyjednávat na úrovni podniků, mají k tomu mandát, tak, bez, tak je to bez ohledu na velikost podniku. A v roce 2008 bylo zavedeno toto nové pravidlo, že i struktury, které jsou neodborové, mohou eh, se zapojit do vyjednávání. Ale tady se to týkalo pouze společností, které mají 500, 500 eh, zaměstnanců. To bylo předtím. Ale trojka požadovala, aby ta prahová hodnota pro možnost vyjednávání byla snížena. A proto trojka navrhla a požadovala, aby tyto, tyto neodboroví zástupci mohli vyjednávat bez mandátu odborů. Při provádění se stalo následující, vidíte to v tom červeně vytištěném textu. A sice myšlenka vyjednávání bez mandátu odboru nebyla implementována, protože to zakazuje portugalská ústava. Ale ostatní opatření, jako je například snížení počtu zaměstnanců, eh, který je nutný pro vyjednávání, tak ta byla uplatněna. Myšlenka decentralizace v Portugalsku trochu zvláštna, zvláštní, protože podíváte-li se na hustotu odboru v Portugalsku, podle mm, údajů Amsterdamské institutu, tak to je asi 18,5%, je ta hustota zastoupení odbory. Ale podíváte-li se na podniky a zastupitelskou strukturu v Portugalsku, tak Portugalsko vyniká jako země v EU, která má nejnižší procento podniků, které mají nějakou zastupitelskou strukturu. Pouze 8% podniků v Portugalsku je nějakým způsobem zastoupeno. To znamená, jaká byla představa nebo myšlenka decentralizace v tomto kontextu. Součástí této decentralizace trojka požadovala změna pravidel pro rozšíření kolektivních dohod. Protože předtím téměř automaticky fungovalo to tak, že stačilo, aby sociální partneři požadovali mm, rozšíření. A bylo zavedeno pravidlo, že pouze asociace, které e, reprezentují 50 zaměstnanců v daném odvětví, mohou umožnit rozšíření kolektivních dohod. Toto platilo tři roky, mělo to dramatické následky a v posledním čtvrtletí 2014 došlo ke změně. Tato změna umožnila prostor pro rozšíření, nějaký další prostor, nicméně ten problém úplně nevyřešila. V neposlední řadě eh, doba trvání kolektivních eh, dohod, to je také myšlenka trojky, která byla uplatněna a šlo potom opatření, které bylo implementováno v posledním čtvrtletí 2014. V neposlední řadě je zde také možnost eh, individuálního vyjednávání na pracovišti, a to bez zásahu odborů. svým způsobem to můžeme chápat jako v podstatě takový krok proti odborům. Již jsem uvedla, že vláda přijela celou řadu opatření, která šla nad rámec memoranda porozumění. Ve veřejném sektoru se nejednalo pouze o zmrazení mest, ale došlo také k škotům u nominálních mest. S těmi se začalo už v roce 2011, ještě před trojkou, a pokračovalo se v nich i poté. Pokračovala v nich tato vláda. A všechny mzdy, které byly vyšší než 1500 eur, zaznamenaly eh, nominální škrty. Platilo to také pro eh, dovolené, odměny a tak dále. Došlo k zvýšení pracovní doby z 35 na 40 hodin, s eh, omezení eh, dnů volna a tak dále a zablokování kolektivních dohod. Celá řada opatření se objevila také v soukromém sektoru. Například to souviselo s přesčasy. Jaké jsou důsledky reform? Tady vidíte tabulku. Můžete si ji potom eh, později prohlédnout podrobněji. Ale k čemu v zásadě došlo? Vysvětlím toky. Kolega z Eurofondu vysvětloval, jak to je s eh, pokrytím kolektivního vyjednávání, ale teď se toto podívejme z hlediska toků nejenom pokrytí. To znamená, co se děje každý rok s ohledem na jednání, která jsou uzavřena. Kolik eh, zaměstnanců v každoročním vyjednávání je potom pokryto kolektivními dohodami a kolik kolektivních dohod bylo uzavřeno. To je to, o čem hovoří tato tabulka. Je jasné, že došlo k jednoznačnému poklesu, poklesu v celé řadě odvětvových dohod. Naproti tomu počet podnikových dohod zaznamenal mírnou fluktuaci. Počet zaměstnanců, které byly, kteří byli během tohoto období pokryti obnovenou dohodou nebo nějakou novou kolektivní dohodou, se snížil, a to dramaticky. Z jednoho milionu, respektive jednoho milionu 400 tisíc, více plus minus, na asi 200 tisíc, možná 400, a to od roku 2013. Podíváte-li se na vývoj eh, míry pokrytí, tak je to ještě dramatičtější. V roce 2009 a 10 a 11 asi 50 zaměstnanců byli chráněni stávajícími dohodami. Jde o procentní vyjádření pracovní síly. A od roku 2011 pak docházelo k poklesu asi o 10% ročně až do roku 2013. Zde vidíte eh, vývoj mest. Je třeba vzít v potaz, že během těchto tří let, od roku 2012, šlo o velmi malou skupinu pracovníků, kde došlo k aktualizaci mest v souvislosti s kolektivním vyjednáváním. Důsledkem toho bylo, že došlo k jasnému poklesu eh, sdílení eh, příjmu mezi pracovní sílou. Podíváte-li se také na jiné zdroje v Portugalsku, tak zjistíte, že toto mimo jiné přispělo také k nárůstu chudoby a nerovností. Závěrem, Mohli bychom říci, že opatření, která se týkají decentralizace, a to i za předpokladu, že máte nová pravidla a novou legislativu, tak neměla žádný dopad. Zmražení minimálních měst a přísnější kritéria pro šíření kolektivních dohod měly eh, závažné negativní dopady. Nová pravidla k ukončení a dalšímu trvání dohod, tak můžeme říci, že Mm, tady došlo k nárůstu požadavku zaměstnanců pro ukončení kolektivní dohody. A e, potom opatření, která nebyla e, součástí memorandového porozumění, jako jsou e, mm, ty škrty v odměnách a tak dále, nebo dopolený, tak to mělo závažný dopad. Kolektivní vyjednávání bylo zablokováno ve veřejném sektoru, takový je dopad. A zejména to platí pro opatření, která nebyla součástí memoranda o porozumění. Ty měly obrovský dopad na eh, snížení pracovních nákladů. Co se dělo po trojice? Prosím o strpení. V posledním čtvrtletí roku 2014 došlo k několika změnám včetně nárůstu minimální mzdy, byť byl velmi omezený. Z 485 na 505 eur. A potom se objevily určité změny v těch postupech pro eh, rozšíření kolektivních dohod. Takže změny se objevily, ale velmi omezené. Co je třeba si teď uvědomit, je, že Sociální vláda otevřela nový politický cyklus, má podporu levicových stran, e, platí to od e, listopadu 2015. A je to e, v souladu s přístupem, který chce opustit úsporné opatření. Některé věci jsou důležité, je to například postupný obrat eh, u nominálních škrtů u mest ve veřejném sektoru, potom eh, vlastně obnovení toho 35-hodinového pracovního týdne ve veřejném sektoru a také některé změny u minimální mzdy. Zároveň eh, program současné vlády ukazuje závazek podporovat kolektivní vyjednávání ve veřejném sektoru, včetně tématu mest a pracovní doby. Chtějí také podporovat pravidelné eh, odvětové vyjednávání a rozšířit pokrytí daných dohod, tak aby byla podpořena inkluzivnost. Chtějí eh, také zlepšit sociální dialog eh, na tripartitní národní úrovni a usnadnit dohody na úrovni firm. Probíhá kromě toho diskuze o tom, jak se podívat na některá opatření, jako je například platnost, další trvání kolektivních dohod, postupy pro rozšíření těchto dohod. O tom všem se neustále diskutuje. Diskutuje se o tom, zda tato pravidla změníme, a to ve smyslu umožnění vlastně nápravy toho, co je považováno za katastrofické kolektivní vyjednávání, ke kterému v Portugalsku došlo. Děkuji. Takže děkuji mnohokrát. A nyní má slovo paní Aurora Trif a pohovoří o situaci v Rumunsku. Byl bych vám nesmírně zavázán, kdybyste skutečně dodržela těch deset minut, pak byste totiž zabránila tomu, aby se na mě rozlobili tlumočníci. Takže prosím, musíte to zvládnout do 12.30. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste mě pozvali k tomu, abychom diskutovali o dopadu programu Trojky v Rumunsku týkající se kolektivního vyjednávání. Můj argument zní, že trojka přispěla ke, kolektiv, k ohromným změnám ve vyjednávání kolektivním ze strany institucí. A tady bych ráda řekla, že se budu soustředit na tři hlavní aspekty. Eh, první eh, dopad eh, podstatných opatření škrtů na kolektivní vyjednávání a jaký dopad to mělo na zaměstnance a sociální partnery. Na závěr se velice krátce zmíním o tom, jak se snaží sociální partneři čelit těmto záležitostem. Tady ten snímek vám ukazuje, <clears throat> že Rumunsko před krizí, obdobně jako Irsko, mělo poměrně eh, vysoký růst HDP. Ale zvýšil se také deficit rozpočtu a proto, když jsme měli krizi v roce 2009, muselo se vláda počít peníze od trojky a když přejdeme k, dalšího sním, k dalšímu slajdu, tak uvidíme, že jsme se počítali zhruba 20 miliard, což je daleko víc než Irsko, Řecko a tak dále. Navzdory tomu eh, rumunská pravicová vláda implementovala jedna z nejdrastičtějších opatření škrtu. A když se podíváme na, ty, na ta podstatná opatření, prosím, tady je vidíte. Prosím, pěkně ten předešlý slide tak vidíme. A to je jenom příklad. Slyšeli jsme tady o zmrazování mez v Portugalsku, v Rumunsku eh, došlo eh, k 25% eh, škrtů ve minimálních mzdách. Přistoupili k tomu jiná opatření, zaměstnanci byli povinni vzít si 10 dnů dovolené a to vedlo samozřejmě ke sníženému příjmu e, až o 50%, ale těchto 25% škrtů ve mzdách byly postupně navyšovány do roku 2012. Podíváme-li se na ten druhý bod a sice procedurální opatření. Tato opatření Eh, měla dlouhodobý dopad na kolektivní vyjednávání a to byl vlastně největší dopad programu Trojky v tom smyslu, že to vedlo k, naps- k deregulaci pracovního trhu. Hmm, tady vidíme, jak to vypadá ve vztahu s nezaměstnaností. A poslední bod, nezaměstnanost a trh práce to vlastně nebylo příliš projednáváno v Rumunsku, ale bylo to z toho důvodu, že celá řada Rumunů, mezi 7 až 10 Rumunů, opustilo od roku 2007 zemi. No, takže když se opět podíváte na e, tento slide, tak vidíte, jak vypadají ta čísla. Když e, přijedeme k dalšímu slajdu a podíváme se na hlavní změny mm, v individuálních právech, které způsobil eh, vydání nového pracovního zákonníku, vidíme, eh, že eh, zaměstnanci měli mít možnost pardon, že bylo možné na té úrovni vyjednávání prostě snížit úroveň těch, kteří vyjednávali za zaměstnance, to znamená sociálních partnerů. Eh, ale potom bylo nutno zvýšit flexibilitu pracovní doby, což způsobilo, že zaměstnavatele mohli změnit eh, zatížení prací, protože už se o tom nevyjednávalo. Teď se podíváme na další snímek, na další slide a sice změna v kolektivních právech, v právech kolektivního vyjednávání, takzvaný sociální dialog z roku 2011. Eh, to bylo vlastně zavedeno vládou bez, jakého, bez jakéhokoliv zohlednění požadavků sociálních partnerů, což vedlo tomu, že tady není umožněno kolektivní vyjednávání napříč jednotlivými odvětvími, protože od roku 1998 my jsme měli dohodu o kolektivním vyjednávání v Rumunsku a bylo nesmírně obtížné, prostě nedošlo k vůbec žádným novým dohodám, které by byly vyjednány v soukromém sektoru Některé mm, dohody byly prodlouženy, ale jak vidíte na tom sledu, tak tady došlo ke snížení z 50% na 33% dohod v rámci kolektivního vyjednávání, ale to pokrývalo zejména společnosti kde byli skutečně ti sociální partneři zahrnuti v rámci zástupců zaměstnanců. Když se podíváme na úroveň firem, tady je velice obtížné vyjednávání, zejména eh, když se mění eh, prach eh, zástupců zaměstnanosti, což jak jsme slyšeli z první prezentace, znamenalo masivní snížení pokrytí zaměstnanců kolektivním vyjednáváním takřka každý do roku 2010 eh, byl zastoupen, zatímco v roce 2013 už jenom třetina. Co tady vidíte, to je počet eh, sektorálních dohod kolektivně vyjednaných na úrovni Evropské unie či ve srovnání. A tady vidíte, že pouze 15 jsou vyjednávány ze, je vyjednáváno ze strany odborových organizací, obdobně jako v, Pol, jako v Irsku, pardon, v Portugalsku a v Řecku je nesmírně obtížné dosáhnout kolektivních dohod, jak se dokážete představit, jejich kvalita není zrovna výborná. Čtyři pětiny společnosti, které se nacházejí mezi těmito 15%, které mají vyjednávané dohody s odbory, hm, tak když se podíváme na příští slide, tak vidíme, že první čtyři případy byly vybrány odborovými svazy, odvětvovými, kde jsou e, odbory velice silné a kde mají velmi dobré vztahy s managementem. Ale kde je velice obtížné vyjednávat, to jsou jiné obory, kde v tom druhém příkladě například vidíte, že snížili pracovní týden pěti na čtyři pracovní dny během léta. Samozřejmě to se odrazilo na mzdách. V dalším případě eh, snížili eh, zaměstnance o 40% a v třetím případě zaměstnávali všechny nové zaměstnance na dobu určitou. No, tak to No, ráda bych vám připomněla ještě na základě tohoto slajdu, že ta poslední E, firma v oblasti potravy neměla kolektivní vyjednávání a došlo ke změně vlastníka nedávno a nový management e, zavedl velice autokratický styl vládnutí, což vedlo k tomu, že v roce 2014 tady byly založeny odbory. A teď se podíváme na příští slide pouze velice stručně. Vidíme tady, že dopad těchto legálních změn měl dopad na všechny společnosti a samozřejmě na to, jak se chovali zaměstnavatele vůči zaměstnanců. To znamená, od roku 2011 se tady muselo hodně bojovat a závisí to také na trendech odboru a na jejich schopnosti mobilizovat zaměstnance. A tady vidíte krátký citát jednoho lídra odboru, s kterým jsem hovořil. On říkal, každý v mé společnosti patří odborové organizaci, ale zaměstnavatel ví, že já je nemůžu mobilizovat. Teď velice stručně k dalšímu slajdu o implikování zahrnutí sociálních partnerů. Tady jsme viděli, že dochází k další fragmentaci a rozštěpování a e, asociace zaměstnavatelů říká, že to pomáhá vládě, protože tím pádem vláda může vnucovat jakékoliv změny unilaterálně, aniž by e, a hlavně k tomu přispěli také politici z extrémní pravice a z extrémní levice v roce 2015. No, co dělat? pro řešení těchto záležitostí. Měli jsme tady dva druhy iniciativy. Ta nejvýznamnější to vedla středolevicová vláda, která se dostala k moci v roce 2012. Oni zavedli dohodu s největší organizací zaměstnavatelů a s odbory, aby se dosáhlo dohody v souladu s umluvou Mezinárodní organizace práce. Trojka řekla ne. Já jsem byla velmi překvapená, když jsem viděla, že oni opravdu řekli, že nesmí dojít k žádné revize, abych se dospělo k tomu sladění s e, Mezinárodní orga, organizací práce. Bylo velice zajímavé podívat se na to, že po roce 2009 některé odborové svazy zorganizovaly zaměstnance v nadnárodních společnostech, zejména v maloobchodním sektoru, v sektoru informačních technologií. A taky vám chci dát příklad. Dáči je, kde se podařilo navýšit mzdy o 10% díky mobilizaci pracovníků. Takže závěrečné poznámky. Já doufám, že jsem vás přesvědčila o tom, že došlo k radikální decentralizaci kolektivního vyjednávání ze strany institucí a trojka přispěla k roztříštění a snižování možností kolektivního vyjednávání k pokrytí, které se nesmírně zhoršilo pro všechny zaměstnance a vedlo to k roztříšenosti sociálních partnerů a došlo k velice omezeným úspěchům eh, při eh, řešení či snaze o mm, zavedení kolektivního vyjednávání. A co bychom mohli dělat pro to, abychom mohli dosáhnout kolektivního vyjednávání v Rumunsku? <clears throat> To, co říkají sociální partneři, si myslím také, abychom dosáhli této potřeby, musíme změnit prostě zákony, aby byly v souladu s úmluvou Mezinárodní organizace práce. Ale myslím si, že sociální partneři mají také problém s legitimitou. Aby se zvýšila tato legitimita, já si myslím, že tady už existují lidři, kteří se snaží zlepšit tuto situaci. Také jsem hovořila s některými asociacemi zaměstnavatelů, eh, které se snaží zohledňovat práva zaměstnanců. Ehm, já na to tedy hledím, takže potřebuji daleko více podpory a tam, kde se jim podařilo zorganizovat zaměstnance, zejména v tom malou obchodě, mají například podporu mezinárodních odborových svazů, například eh, z z, eh, z, z různých jiných evropských států, ale bylo by dobré, kdyby také dokázali finanční podporu. Takže vám děkuji mnohokrát a samozřejmě uvítám jakékoliv otázky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Musím říci, že teď už nemůžeme diskutovat, musíme pouze přerušit naše jednání. Eh, já to také potřebuji podle příslušných informací a budeme pokračovat 15.30 s dalšími prezentacemi, ale pro mě eh, takový výsledek do posud je tak, že kdyby to šlo podle toho, co chce trojka, tak by vlastně odborové svazy eh, pouze Eh, uzavírali 29. února, já nevím, 16 hodin kolektivní smlouvy. Já si myslím, že to, co jste přednesli, ještě rozhodně neznamená konečný výsledek vývoje mest v jednotlivých členských státech. Tady dochází k dalšímu dopadu podle německé studie, eh, kterou se dozvíme dneska odpoledne, tak řecký rozvoj tarifu mezi rokem 2011 a 2014 vypadal tak, že z 1100 uzavřených smluv bylo uzavřeno z 80% mimo účast odborů a 98, a to znamenalo 98%, z 98% snižování mest. My se na to za dva roky znovu podíváme a pravděpodobně dojde k ještě eh, většímu zhoršení situace, když se podíváme na sociální vývoj v dotyčných zemích a že se to nezarazí na hranicích teď takzvaných krizových zemí, to si myslím musí být jasné každému. Toliko tedy komentář z mé strany. Budeme mít dnes odpoledne více času, abychom to prohoubili a teď vám přeji příjemnou polední přestávku uvidíme se tady v 15.30. Děkuji vám.